ASAD je tu žádost o změnu či jmenování členství ve výborech a meziparlamentních delegacích. Tyto změny a jmenování budou uvedena zápisu a tyto změny eh, budou eh, bez dalších